Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa. A zahajuji naše dnešní jednání výboru REGI. Dnes nás čeká velice důležitý program našeho výboru. Již máme desetiminutové spoždění, takže prosím, zahájíme naši schůzi. Jednak samozřejmě schválení přijetí pořadu jednání. Máte někdo nějaké připomínky nebo k tomu nějaké výhrady? Pan kolega? Ne, není to žádný, žádná nějaká výhrada, ale trošku se ptám, proč tu zprávu budeme mít vlastně až po našem hlasování. Já to, mm, říká paní předsedající, přijímám jako připomínku. My jsme pana Kajtane eh, na pozvali již v eh, únoru, bohužel se nemohl zúčastnit naší schůzky. Zúčastní se dnešního jednání. Bohužel hlasovat budeme před tí, touto výměnou názoru s panem Eh, kom, s panem komisařem a i místo předsedou Evropské investiční banky. Ovšem já si myslím i přesto, že tato výměna názoru bude zajímavá a užitečná, i když to bude po našem hlasování. Ještě někdo nějaké připomínky nebo nějaké výhrady k našemu programu? Není tomu tak, říká paní předsedající. Dobře, takže tím pádem považuji tento návrh našeho pořadu jednání za schválený. Druhým bodem je schválení zápisu ze schůze konané 26. února 2015. Máte to k dispozici ve svých složkách. Navrhuji jako obvykle, pokud nemáte žádné, nebudete mít žádné připomínky v průběhu dnešní schůze, budeme považovat i tento zápis ze schůze z 26. února za schválený. Souhlasíte? Výborně. Třetí bod a to jsou sdělení předsedkyně. Pouze tři. Informace, dvě nesmírně technické a třetí je informační. První záležitost se týká toho, že od deseti budeme hlasovat. Poprosím vás, abyste měli hlasovací karty k dispozici, protože jistě budeme muset kontrolovat některá hlasování elektronicky. Takže jsem vám to chtěla pouze připomenout. Druhá věc se týká čtvrtečních schůzek našeho výboru Regi odpoledne. Bohužel v letošním roce budeme mít mnoho takových čtvrtečních jednání výboru Regi. Řeknu vám to upřímně. Když jsem navrhovala harmonogram našich schůzek v průběhu roku, očekávala jsem, že na to zareagujete. Ovšem, nikdo, nikdo nereagoval. Takže, to znamená, že prostě budeme mít schůzky ve štětky. Po této, po, v tomto čtvrtku nás čekají ještě tři září, říjen a listopad. Jsou to schůzky našeho výboru regi, nemůžeme prostě nějakým způsobem z toho vyloučit eh, čteteční odpoledne, protože musíme dokončit naši práci v této oblasti. Proto bych vás ráda požádala, abyste si zorganizovali cestovní záležitosti, tak aby to prostě odpovídalo naší agendě našeho výboru a za mě osobně vám slibuji, že se pokusíme zorganizovat to nějakým spravedlivým způsobem agendu těchto setkání, aby zprávy z různých politických skupin byly prezentovány například podle toho, jak budou teda muset být prezentovány odpoledne ve čtvrtky, protože vím, že právě ta odpoledne jsou komplikovanější. My jsme se snažili, my jsme se jednou o to pokusili, nebylo to úplně úspěšné, ta změna programu na poslední chvíli. Ovšem budeme se snažit zorganizovat naši agendu pro tato čteteční jednání, tak aby všechny politické skupiny byly prezentovány dopoledne i odpoledne. A úplně poslední poznámka. Je to v podstatě ve stejném duchu. Příští rok sekretariát bude tlačit na centrální služby o určitý lepší díl, pokud jde o náš výbor reky, protože některé jiné výbory nemají až tolik svých schůzí ve čtvrtky, takže my se o to pokusíme. Paní Karel na slovo. Ano, děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem měla pocit, v podstatě ani jsem nevěděla, že to bude ve čtvrtky odpoledne, ty naše schůzky. My samozřejmě možná, kdybych o tom věděla dříve, byla bych trošku asi protestovala, protože samozřejmě práce ve výborech parlamentu je nesmírně důležitá, ale i u nás ve volebních okresích je tato práce nesmírně důležitá. Obvykle máme pouze pátky a soboty na tuto práci vyhrazené a je poté obtížné, řekněme, se ve čtvrtek večer dostat domů v sedm a občas prostě dobře někteří lidé cestují do Německa, Nizozemí nebo Francie, ale do Španělska by to byl problém. Já bych ráda požádala, ne, bude to asi možné úplně vždycky, ale pokud je někdo zpravodaj, tak stínový nebo nějaký náhradník by mohl je zastoupit, snad to nebude zapotřebí příliš často. Ovšem, pokud probíhá rozprava v takovém obtížném období v týdnu, tak by skupina měla možnost nahradit tohoto zpravodaje, řekněme, pokud by zpravodaj opravdu nemohl se zúčastnit takové zkusky. Děkuji, říká paní předsedající. Ano, to, já jsem to pochopila, my máme zkušenosti z předchozích jednání právě v tomto ohledu. Tato situace, která se týká čtvrtečních schůzek, možná to je právě ten dobrý důvod, abychom například akceptovali eh, takové náhradníky. Dobře, čili já jsem to pochopila, poznamenali jsme si to, je nesmírně pro mě například obtížné letět do Bulharska. Já například musím v pátek dopoledne eh, letět a ztratím tím celý pátek. Ovšem taková je situace, která se týká našich meetingů. My musíme akceptovat tuto situaci a musíme si naplánovat naši agendu včas a podle toho zařídit ostatní uspořádání, možná nalézt náhradníka pro některé schůzky, být trošku pružnější, tak abychom zajistili samozřejmě splnění našich povinností ve výboru REGI. Budeme se samozřejmě příští rok snažit to nějakým způsobem ještě zlepšit. A třetí informace z mé strany je informovat vás, že jsem byla v Nizozemí, vedla jsem naši první delegaci takovou návštěvu, první ve stávajícím volebním období. Dalšími členy této delegace paní Wilfrida, pan Omarše, pan Novakov, paní Rodriguez a paní Pěraky se rovněž zúčastnili. Pan Van Nisteroj nás doprovázel a ráda bych mu poděkovala. Ráda bych mu především poděkovala za jeho příspěvek i jeho spolupracovníků, kteří zorganizovali program, schůzky, celou tuto návštěvu. A skutečně bych ráda řekla, že jsme byli nesmírně příjemně překvapení schůzkami, které tam proběhly. Byli jsme velice vřele Eh, uvítání, přijatí. Skutečně to byly nesmírně zajímavé schůzky a toto je jeden z takových dobrých příkladů toho, jakým regionální politika a, a jak vlastně vidíme ten dopad Evropského regionálního fondu na tvorbu pracovních míst, na růst, na rozvoj místní ekonomiky, na to, jakým způsobem to má dopad přímo na malé a středně velké podniky Nesmírně důležitou součástí naší mise bylo zapojit se i do kvalitního nebo nahlédnout do kvalitního partnerství mezi vládou, místními úřady, biznesem, podnikatelskou sférou, vědeckou, akademickou sférou. co zajišťuje kvalitní růst pro jakékoliv projekty v tomto ohledu. Takže ještě jednou dovolte, abych vám, pane kolego, srdečně poděkovala všem kolegům, kteří se zúčastnili této naší návštěvy, této naší delegace. My samozřejmě oficiálně ještě rozešleme samozřejmě poděkování oficiální všem těm společnostem, organizacím, zástupcům těchto organizací, se kterými jsme měli možnost se sejít v průběhu naší mise. Čili skutečně tato první mise byla nesmírně úspěšná a podíváme se, jakým způsobem budeme organizovat i další mise v letošním roce. Takže vám děkuji a dostáváme se tím pádem k dalšímu bodu na našem dnešním programu. A to je výměna názoru. Je to výměna názoru, která se týká politiky soudržnosti. Budeme se zabývat přeskumem strategie Evropa 2020. <clears throat> Naše zpráva je vlastně zpráva kolegy Ruase, který je přítomé, máme zde stínové zpravodaje, máme zde zástupce Evropské komise, pan Marcel Haag, pan Obama Demblans z generálního sekretariátu, pan John Walsh, který zde zastupuje DG Regio. Ano, je tomu tak výborně, děkuji vám. Takže je to Nejprve výměna názorů k, tento, k tomuto tématu, takže pan zpravodaj, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych na úvod si dovolil několik komentářů. Hmm. 24 let jsem byl starostou nebo primátorem jednoho portugalského města a také jsem byl několik let předsedou Združení měst. Takže bych chtěla říci, že eh, to byla velice uspokojivá práce, ale zároveň mám teď eh, hodně odpovědnosti a také cítím odpovědnost jako zpravodaj na toto téma v době, kdy přeskoumáváme strategii Evropa 2020. <clears throat> Chtěl bych tedy při této první výměně názorů o naší zprávě říci, že to je zpráva z vlastního podnětu a já velice ochotně přijmu všechny v následujících týdnech v mé kanceláři, pokud chcete o tom ještě diskutovat um, informálně nebo nějak podrobně, můžeme se buď setkávat eh, bilaterálně nebo v nějakých neformálních skupinách. Chtěl bych zdůraznit, že mým cílem je připravit dobrou zprávu z vlastního podnětu, která se týká politiky soudržnosti a strategie 2020. Je to <clears throat> dobrá příležitost vyjadřovat se k těmto věcem. Myslím si, že tato politika by mohla přinést více soudržnosti Evropy, mohla by posílit Evropu a také mm, zlepšit eh, rovnost uvnitř Evropy. Teď mi dovolte pár slov k <clears throat> samotnému obsahu a také ke kontextu. Asi víte, že Rada a Komise už zveřejnili částečnou práci na toto téma na svých internetových stránkách. Práce na přeskumu strategie Evropa 2020 již začala a během tohoto prvního pololetí předáváme vlastní návrhy, také je tam výbor regionu, který má svůj hlavní výbor a také výbor Evropský hospodářský a sociální výbor, již připravili své dokumenty, čili jsou zde tady dva dokumenty, jedním je studie a druhým je stanovisko 5. března loňského roku komise zahájila také veřejnou konzultaci o tomto přeskumu. Výsledky této konzultace byly zveřejněny tento měsíc. Také 3. března loňského roku bylo zveřejněno sdělení, které hovořilo právě o tom, že strategie Evropa 2020 bude přeskoumána a že do konce tohoto roku bude tato, tento přeskum dokončen v souladu s pracovním programem komise na rok 2015. Místo předseda komise pan Katajnen také jasně řekl v únoru, že pokud by se to náhodou nepodařilo během toho prvního pololetí, eh, třeba z důvodu různých jiných priorit, Hm. Teď tedy už náš výbor začíná diskusi na toto téma. Hovoříme o politice soudržnosti. Tím jsem vás trošku uvedl do kontextu. Paní předsedkyně, ještě mi dovolte uvést klíčové body, o kterých by se měla točit debata. Ale samozřejmě vám říkám, že každý se může do debaty zapojit, můžete přinášet své podněty. Takže ty priority. Za prvé, musíme potrhnout klíčovou roli politiky soudržnosti v úsilí dosáhnout cílu strategie 2020. Druhý bod. Evropský fond pro strategické investice, fond ESSE, který je součástí Junckerova plánu, by měl být považován za doplňkový, za dodatečný fond k politice soudržnosti a měl by být jakýmsi doplňkem k strukturálním fondům. Další bod. Strategie Evropa 2020 musí být ještě rozšiřována do praxe na základě víceúrovňové zprávy a musí vyvstávat ze zásady partnerství. Také zde musí být tzv. smíšený přístup, který rovněž propagujeme. Musí zde být tedy přístup jak ze zdola nahoru, tak i ze zhora dolů. Ty dva přístupy musí probíhat paralelně. Dále zde musí být eh, zásada víceúrovňové zprávy, o tom už jsem hovořil, tato zásada musí být eh, prosazována v členských státech a tím se také může snížit problém, kterým je přetížení místní a eh, regionální zprávy. Také si myslím, že je zásadní, abychom prosazovali administrativní zjednodušení. Dále musíme prosazovat tematickou prioritu 11, to znamená posílit kapacity v regionech. Také si myslím, že by zde mohl být územní přístup k strategii 2020. Stanovili bychom si územní cíle, které by byly relevantní pro jednotlivé regiony. Byly by to cíle šité jednotlivým regionům na míru. Brali by v úvahu výhody a nevýhody jednotlivých regionů. Také by tam měla být ještě zavedena dostatečná míra flexibility, ku příkladu Eh, zavedením kvalitativní, kvalitativní analýzy, kvalitativních hodnocení. Je důležité, abychom si uvědomili, že jednotlivé regiony mm, zažívají jiné problémy, že mají jiné zkušenosti a také každý region má jinou charakteristiku a jiné, a jiné bohatství. Je tedy velice důležité, abyste byl tento přístup více úrovňové zprávy. A také místní orgány musí více vzít strategii Evropa 2020 za svou, musí více přijímat. To se domnívám, že potom povede k pozitivnějšímu zavádění cílu strategie Evropa 2020 do praxe. Teď, eh, když vezmu v úvahu ta, ty lhuty, a problémy s prováděním stávajících strukturálních fondů, tak eh, bychom měli vést ještě další diskuse o budoucnosti strukturálních fondů. Například, jak to bude po roce po tom skončení programového období 2014-2020. Možná bychom měli zahájit tuto debatu o tom, jak to bude s těmito fondy po roce 2020. Ta debata by měla začít co nejdříve a měla by se přetavit v praxi všechny, všechny úrovně zprávy by měly předem o tom přemýšlet. V dalších letech eh, pak tam zase bude nový parlament, nová komise. Takže myslím si, že teď bychom se neměli věnovat pouze přeskumu strategie 2020, ale už teď bychom se měli zamýšlet nad přípravou nové strategie a nového víceletého finančního rámce na období po roce 2019. Chtěla bych vám ještě připomenout nakonec harmonogram. 17. června bude druhá výměna názorů. Také se podíváme již na návrh stanoviska. 1. července proběhne, eh, pardon, 1. 7. bude lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 17. září by se mělo hlasovat ve výboru REGI. To je tedy harmonogram. Děkuji za pozornost a teď už se těším na vaše podněty. Děkuji. Teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Paní Krajl, máte slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodaji. Děkuji také za příležitost, kterou jsme dostali už na prvním zasedání stínových zpravodajů, vést eh, první debatu. Měla bych pár připomínek. Já si myslím, že přístup k té zprávě je skvělý. Teď eh, se podívám na pár věcí z té zprávy. Eh, zpravodaje naprosto podporuji. Ku příkladu to, že cíle eh, strategie Evropa 2020 musíme mít napojené právě na politiku soudržnosti, protože politika soudržnosti v zásadě je právě tím nejlepším nástrojem pro prosazení této strategie. A ve chvíli, kdy tedy členské státy a e, jejich regiony si stanovují tyto cíle a chtějí naplnit, tak samozřejmě musí e, se e, vypořádat také právě s politikou soudržnosti, takže takto je to nastaveno. E, podporuji také to, co tam stojí k principu partnerství. Parlament se velmi angažoval pro zlepšený princip partnerství. Ovšem já z některých regionů vím, že už teď se to nerealizuje tak, jak jsme si to původně představovali, takže ono potom ex post nemá cenu, abychom teď řekli, teď to zase všechno musíme zastavit, všechny ty postupy a ta řízení a ten princip partnerství se musí prosazovat jinak. To ne. Nicméně musíme se opravdu zamyslet nad tím, co s tím uděláme, abychom eh, do budoucna, tedy pro budoucí politiku soudržnosti si tam stanovali Eh, kroky, které nám umožní taky v dalším podpůrném období, aby se nám to podařilo. Musíme dávat pozor také na některé další věci. Prosím zpravodaje na, na to, aby hledal vhodná, eh, vhodné formulace pro to, abychom, eh, tedy máme evropské cíle, národní cíle a regionální cíle. To se musí kontrolovat, ale to by právě mohlo vést k eh, navýšení administrativy. To přeci nechceme, protože vždycky říkáme, že chceme snižovat byrokratické zatížení. Takže jakékoliv dodatečné eh, dodání eh, takové, takové to nové úrovně by k tomu mohlo vést. Mohlo by to tedy zhoršit situaci obcí, a regionu a to určitě zpravodaj takhle nemyslí. Také trošku už jsme nadnesli eh, časový plán i pro další finanční období. K tomu bych ale řekla ještě dvě věci. V během minulého legislativního období v roce 2010 jsme začali hovořit o páté eh, zprávě o soudržnosti, tam jsme začali návrhy komise, také jsme přistoupili k um, schválení toho nařízení v prosinci roku 2014. E, omlouvá se paní e, řečnice, říká 2013, tak aby to tedy bylo e, rychle dokončeno. To všeobecné nařízení, tam jsme měli snad 100 trialogů. Takže zkrátit tuhle tu délku období můžeme v případě, pokud budeme úspěšně pracovat s radou a pokud oni budou efektivně pracovat s námi. To prostě vyžaduje dvoustranou spolupráci a určitě si myslím, že nemůžeme začít dříve než v roce 2017 po takzvaném midterm review. Takže teďka se nějak zamýšlet nad nějakým střednědobým plánováním finančním a podobně. Tady je to těžké z hlediska flexibility. Flexibility máme málo. Uh, takže ze zkušenosti z minulosti vím, že už teď bychom měli povzbudit nějakou eh, diskusi také o možných indikátorech, jak jsme to měli i minule. Eh, to velmi prodloužilo časový harmonogram, protože pokud bychom to mohli organizovat už teď a ukončit už teď, Eh, určitě bychom tedy tím získali časový náskok, který bychom potom využili v dalším vyjednávání, takže já bych opravdu žádala o to, abychom eh, se podívali na to, jaké indikátory budeme považovat pro další politiku soudržnosti, tak aby byla smysluplná i po roce 2020. Děkuji. Thank you. Thank you, Madam Creel. Ano, děkuji, paní Creel. Nyní paní Tomašič. On není přítomná. Takže pan van Meltenborg, stínový zpravodaj, prosím. Hmm. Ano, děkuji. Jak již zaznělo, politika soudržnosti je nesmírně důležitý nástroj pro dosažení cílů strategie 2020. Je to nástroj zásadní důležitosti. Také pomysleme na jedno ze stěžejních iniciativ, kterou je unie inovací. Politika soudržnosti má velice důležitou roli také v oblasti výzkumu a vývoje. Když se podíváme na výsledky veřejné konzultace, kterou vedla Evropská komise na téma Evropská strategie 2020, máme k dispozici číselné údaje, třeba za rok 2013, tam to vlastně bylo, že na, na tuto politiku soudržnosti se vynakládali na výzkum a vývoj 2%, ale měli bychom se posunout na 3%, protože vývoj, výzkum a vývoj může podpořit hospodářský růst a může vést k vytváření pracovních míst. Můj druhý komentář. Je to také důležité pro vzdělávání Musíme se zamyslet nad tím, jak využívat Evropský sociální fond, abychom podpořili rozvoj lidského kapitálu. Další bod, který podle mého názoru měl být ještě ve zprávě, je zamyslet se nad tím, jak posílit malé a střední podniky. Jak můžeme také zlepšit třeba energetickou účinnost. To všechno nám může pomoci dosáhnout cílů Euro- strategie 2020. Z mého osobního názoru jsme začali dobře. Evropský parlament eh, společně s ostatními orgány na tom začal dobře pracovat. <clears throat> Víme, že teď už je celá řada projektů připravená. My teď musíme dohádnout na to, aby byly dobře prosazeny, dobře zavedeny, aby všechny náklady byly vynaloženy účelně a aby to přispělo ke všem těm cílům, o kterých jsem hovořil. Tím se nám podaří dosáhnout toho, co jsme zamýšleli touto strategii. Děkuji a doufám, že pan zpravodaj vezme tyto věci v úvahu, až bude připravovat návrh zprávy. Děkuji. Další stínový zpravodaj. Pan Demotrios Papadomolis, kterého zde ale nevidím. A Další nemá zájem vystupovat. Ještě pan Roupe. Máte zájem vystoupit? Děkuji, prosím. Mininkė, aš taip pat noriu pasveikinti pranešėją, poną Rus. Aš, aš irgi kaip ir jis daugiau kaip 20. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval zpravodaji a podobně jako pan zpravodaj jsem 20 let byl aktivní na místní úrovni, například u nás v Litvě. Byl jsem předsedou takového našeho združení starostu, takže mám určité zkušenosti v této oblasti, vím, jakým způsobem funguje politika soudržnosti přímo na místě, které největší problémy máme, kterým čelíme a tak dále. Zúčastnil jsem se rovněž všech těch schůzek stínových zpravodajů k tomuto tématu. A skutečně doufám, že cílem politiky v roce, eh, pro rok 2020, že tyto cíle nebudou nějakým způsobem rozmělňovány, protože Evropská unie, členské státy se vidíme, že jsou zde obrovské rozdíly samozřejmě, že jsou země, kde ta situace je kvalitnější, v jiných méně kvalitní. Včera například jsme hovořili o problémech v oblasti dopravy. Německo eh, přišlo s návrhem minimální mzdy. Toto je záležitost, která by provokovala mnoho problémů v některých členských státech a já si myslím, že bychom měli udělat vše proto, aby tyto rozdíly již nebyly tak markantními rozdíly v rámci jednotlivými mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie je důležité, aby Evropský investiční strategický fond byl decentralizovaným fondem, aby jsme lepším způsobem mohli přispět k realizaci politiky soudržnosti přímo na místě. Pan zpravodaj se ve své zprávě kromě jiných záležitostí zmiňuje o tom, že ta zpráva a řízení věcí veřejných na různých úrovních by měla být zavedena přirozeným způsobem. Já osobně mám takovou zkušenost u nás v Litvě. My jsme dlouho považovali celou zemi za jeden region, protože jde o jednu zemi a centrální úřady poté se v podstatě stávají v takové situaci, jakým si vlastně um, zastřešujícím orgánem pro celé toto území. A osobně si myslím, že pokud chceme dosáhnout konkrétních výsledků, tak všechny členské země musí realizovat dostatečným způsobem regionální politiku, aby tam nebyly nějaké rozdíly, abychom říkali, dobře, máme zde nějaký fiktivní systém, který jednou budeme realizovat. Ne, ne, ne, já si myslím, že bychom měli vzít v potaz i rovněž ehm, existenci nacionálních, národních, regionálních, různých asociací, názory výboru regionů, čili skutečně ty místní pravomoci, místní eh, orgány by měly být větším způsobem zaangažovány, protože pokud tam bude více pravomocí, tak z toho budou těžit všichni, protože právě tyto orgány mají největší zájem na investicích do regionu, do jednotlivých oblastí, veškeré komunity, společnosti, politické strany samozřejmě budou poté na to mít větší zájem, budou mít zájem o získávání soukromých investic přímo na místní úrovni, do regionu a to je důvod, proč bychom mohli například právě, nebo jak, jakým bychom mohli nakopnout celý tento rozvoj na regionální úrovni. Tyto orgány by měly mít konkrétní právomoce a ne pouze, aby tato pomoc um, která by měla proudit do regionu, zůstávala na centrální úrovni a podporovala centrální rozpočet. Proto bychom skutečně měli přistupovat nesmírně seriózně k tomuto tématu. Samozřejmě, že čas letí v období 2007-2013 u nás na Litvě v podstatě 18 těchto finančních prostředků bylo věnováno regionální politice. To znamená, že zbytek si ponechali centrální orgány. To znamená, že národní orgány rozhodovaly o tom, jakým způsobem rozdělit tyto prostředky a v kterém regionu. To podle mého názoru není normální, není obvyklá situace. Samozřejmě, že musíme trvat na tom, aby alespoň polovina těchto finančních prostředků byla poskytnuta přímo místním orgánům a aby oni byli odpovědní za rozdělování těchto prostředků. Čili samozřejmě naše vlastní zkušenosti jsou trošku jiné, každý prostě samozřejmě máme nějaké vlastní zkušenosti naší regionu a samozřejmě na začátku každého programovacího období máme nová pravidla, nové předpisy a 70 veškerých projektů, které jsou spojeny s využíváním těchto fondů, o těchto rozhodují právě místní orgány a právě proto si myslím, že tyto orgány, jelikož jsou administrativně odpovědné, tak samozřejmě musí mít i odpovídající pravomoce finanční. Děkuji. Děkuji. A teď dávám ještě slovo kolegům, kteří se chtějí zapojit do rozpravy. Hlásí se někdo? Pane Van Nistelrooy. Děkuji za slovo. Myslím si, že máme takový dobrý rámec pro začátek. Dovolte mi jeden komentář. Teď nám vystává dobrá příležitost, protože komise chystá hodnocení na rok 2016. Teď připravujeme slávu z vlastního podnětu, takže se můžeme soustředit nikoli pouze na celou tu strategii 2020, Eh, je pravda, že v té veřejné diskuse se všichni vyjádřili zhruba v tom, že souhlasí s těmi hlavními cíly inteligentní, udržitelný, inkluzivní růst, to je v pořádku, ale teď bychom se měli zamyslet nad našimi vlastními nástroji, která máme v nařízení a zamyslet se nad tím, zda se nám daří plnit ty cíle, lepším způsobem, než tomu bylo v minulosti, kdy tam existovala ta Lisabonská strategie a měli, měli, byla tam ta jiná legislativa. Dnes máme strategii 20, 2020, máme nové nástroje, máme zásadu tematické koncentrace. Je tam důležité, abychom ty peníze vynakládali na konkrétní cíle a ty cíle, aby nesly konkrétní očekávané výsledky. Máme tam nové indikátory, takže bychom se měli podívat na to, jak se nám daří plnit ty stanovené cíle, jaké máme výsledky. A pokud tam jsou nějaké těžkosti nebo nějaké byrokratické problémy, tak to musíme vzít v úvahu. Musíme se zamyslet i nad těmi překážkami, které nám brání splnit cíle. Myslím si, že je dobré teď se nad tím zamyslet. Eh, jsme dostatečně informováni, probíhají diskuse, ale myslím si, že někdy se některé věci v, mm, mění strašně rychle a je důležité, aby náš výbor se té rychlé změně přizpůsobil. Mm, také takže to by také mělo být součástí té debaty, zda se daří plnit cíle. Takže máme více času, to je pozitivní, protože ta diskuse, která probíhá i v jiných výborech, ta bude vlastně až, píše až hlavní rok, eh, až příští rok, ta hlavní debata. Takže bychom měli využít ten čas a měli bychom se zamyslet eh, nad některými myšlenkami, které pak můžeme použít později. Děkuji. Paní Braso. Grazie, presidente. A, ah, mm, Děkuji, paní předsedkyně. Dvě připomínky. Pak budeme také určitě diskutovat na základě samotného textu, eh, kteří kolegové předloží. Já jsem přesvědčená o tom, že při přípravě budeme tedy určitě diskutovat o e, zprávě komise k strategii 2020, ale samozřejmě také očekáváme nějakou analýzu těch problémů, ke kterým došlo v období krize protože strategie pro Evropu 2020 byla koncipována před krizí, která potom zcela zásadně změnila celý hospodářský kontext v Evropě. proto není možné, abychom eh, měli úplně obyčejný eh, midterm review, ten střednědobý přeskum, tak jako vždycky musíme předpokládat eh, tento přeskum trošku výjimečný, musíme se podívat na to, jak naše strategie byly schopny zareagovat na reálné změny v reálné ekonomice a také v celé společnosti já mám takový pocit, že naše strategie zůstávají stále rigidní, jsou to takové jednolité bloky. Jsou to dobré myšlenky, my je všichni podporujeme, ale nepřizpůsobují se snadno realitě, pokud ta realita se mění. Evropské programy vždycky vycházejí z programování a my se tedy musíme zaměřit na fázi programování, tak abychom nastavili programy tak, aby byly schopny zareagovat na změny. protože jinak eh, veškeré to programování selže. Řekněme, že takhle sepisujeme své sny pro budoucnost, ale potom je nemůžeme realizovat, protože to neodpovídá skutečnosti. Takže bych žádala kolegy, ať klade komisi opravdu tvrdé otázky, protože komise se musí důkladně zamyslet nad celou strukturou svých programů, nad metodologií, z níž vychází strategie, aby byli schopni přizpůsobit se realitě. Děkuji. Já děkuji, říká paní předsedkyně, další kolegové. Prosím, paní Tomašič, ještě prosím, máte slovo. First, I apologize. Děkuji. Omlouvám se, já jsem byla na trialogu ve, výrobu eh, ve výboru PECH, takže nyní přejdu do chorvačtiny. Evropa 2020 pokrenuta je u světlu dugoročných výzad. Eh, strategie Evropa 2020 byla nastavena proto, abychom vyřešili eh, výzvy, které, se kterými se eh, Evropa potýká. Ale bohužel celá řada členských států je ještě velmi vzdálena dosažení cílů, které jsme si stanovili díky eh, hospodářské krizi a snížení produkce nebyly schopny země i regiony naplňovat cíle, které se stanovily v rámci strategie 2020, eh, například eh, co se týče míry zaměstnanosti a podobně. Většina tedy problémů, které jsme měli v roce 2010, vůbec nezmizely, naopak některé se rozrostly. Takže státy i regiony by tedy měly používat strategii 2020 jako jakýsi ukazatel pro měření eh, svého úspěchu a pro lepší výměnu osvědčených postupů. Eh, je zejména potřeba překonat potíže pro inkluzivní a chytrý rozvoj to zatím dostatečně neprobíhá. Nebereme dostatečně v potaz například teritoriální rozdíly eh, nebo různá politická opatření, která přijala politické vlády eh, v daných eh, místech. Tato strategie je důsledkem přístupu top-down, tedy se zhora dolů, které uplatňují členské státy, když e, chtějí dosáhnout svých národních cílů. Vůbec e, nedošlo k nějakým systematickým snahám využít e, možností dohod takzvaného multilevel governance, to znamená e, zprávy a řízení na mnoha úrovních. Takže je potřeba nalézt nějakou kombinaci přístupů se zhora dolů a se zdola nahoru. To by jistě bylo užitečné pro tuto strategii a umožnilo by to e, zapracování regionálních a místních e, odlišností, tedy nejenom stanování nějakých globálních cílů na evropské či národní úrovni. Proto by, by tohle by byl nejlepší přístup, který by potom pomohl odstranit bariéry e, na cestě k inkluzivnímu růstu a vedl by také úspěšnosti všech opatření místních a regionálních vlád. Pana Rimont, prosím, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom eh, stročně mám takovou myšlenku, kterou si ale, která si ale myslím má docela zásadní význam. Bude určitě důležitý ta, tato myšlenka i pro strategii 2020, protože strategie 2020 pro nás znamená, že vytváříme růst, vytváříme pracovní příležitosti. Ovšem u toho je důležité, aby stát, region, obce a podobně měli možnost investovat. To znamená realizovat projekty, mít v rukou peníze, které mohou vynakládat. To znamená, potřebují také mít kvalitní projekty. teď eh, máme různý, máme fiskální pakt, máme six-pack, two-pack, definujeme si takhle různé možnosti, ale já určitě nejsem jediný, kdo to tady uvádí. Tyhle regiony či obce, to znamená menší jednotky, mají obrovské problémy s tím, aby byly schopny re, eh, reagovat, ehm, eh, investovat do těchto, do těchto projektů. Takže je potřeba mít nějakou jasnou normu pro tyto investice. A e, nyní tedy Evropský parlament, tak jak třeba ve výboru, e, v regionálním výboru a podobně, se o tom musíme pobavit. Musíme se o, pobavit o tom, jak umožnit regionům a obcím, aby mohli investovat do kvalitních pro, produktů. To znamená, e, problém je, že se to nedá odepsat, takže veřejný rozpočet tedy musí, řekněme třeba, zaplatit celou tu čálku a nemůže si to odepsat přes nějaké soukromé eh, firmy do budoucna. I když to jsou dobré projekty, tak členský stát eh, to prostě nemůže dělat, respektive nemůže to dělat takhle. A eh, můžeme tedy mít co nejlepší politiku, můžeme si nalézt co nejlepší politiku ve chvíli, kdy ale stát do toho, nebo region, nebo obce do toho nemohou investovat, tak prostě to nikam nepovede. Nyní paní Maletič, prosím. Eh, s kolegama. Eh, Děkuji, já naprosto souhlasím <clears throat> s kolegy když říkají, že je těžké za těchto rozdílných podmínek a v kontextu krize dosáhnout cílu strategie Evropa 2020. Ledaže bychom výrazně změnili náš přístup a také způsob naší práce. Je důležité uvědomit si, co se děje v politice soudržnosti. Politika soudržnosti se na, v porovnání s tím obdobím 2007 až 2013 změnilo? Když tedy porovnáme ta dvě období, když to období porovnáme s obdobím 2014 až 2020, Teď se chystá přeskum této strategie i cílů, které byly stanovené. A jak ten přeskum, tak ty cíle jsou nesmírně důležité. Myslím si, že je dobré eh, dobře si to načasovat, abychom tedy dosáhli dobrých cílů do roku 2020. Děkuji nyní pan Walsh hm, za komisi. Is he here? No. Walsh tam není. So in, it will not be Mr. Walsh. Takže ne pan Walsh, já zastupuji generální sekretariát komise, takže děkuji za slovo. Nejprve dovolte, abych poděkovala za veškeré příspěvky. Samozřejmě, že toto jsou záležitosti, kterým se rovněž věnujeme při přípravě toho přeskumu v poločase Evropské strategie pro rok 2020. Vše, co jsme si vyslechli, ovšem budeme informovat samozřejmě v rámci naší schůzky, která se týká přípravné práce tohoto přeskumu. Nedávný vývoj v této oblasti, strategie pro rok 2020 a samozřejmě s tím propojená politika soudržnosti, toho, tomu se několik z vás již věnovalo. V této oblasti jsme již připravili několik kroků pokud jde o přeskum, máme zde komunikace nebo sdělení z loňského roku, dále je to i záležitost, která se týká eh, stávajícího stavu a cílů pro rok 2020. Dále jsme zahájili v květnu takové mezi květnem a říjnem 2014 veřejné um, informování veřejnosti v této oblasti a zahájili jsme několik kroků na 15. Evropská komise zveřejnila výsledky tohoto, tohoto veřejného konzultačního procesu. My jsme aktualizovali i zprávu, která se týká aktuálního stavu této strategie pro 2020, cíl po cíli a země po jednotlivých, to znamená podle jednotlivých zemí. Získali jsme více než 700 různých příspěvků v rámci tohoto veřejné konzultačního procesu a ty nejdůležitější věci, které v podstatě zazněly i z vašich příspěvků, jsou následující. Celkově tato strategie je v souladu síly, které jsme si stanovili pro Horizon 2020, růst, tvorba pracovních příležitostí koresponduje to výzvám, kterým čelí Evropská unie v současné době a může jim čelit do budoucna a že ty hlavní cíle považujeme za jsou považovány za užitečné nástroje a vzájemně se posilují. Toto bylo rovněž oceněno, jak jsme slyšeli v různých příspěvcích ve dnešní rozpravě. Jedna z důležitých věcí, které bychom se měli věnovat ještě, a která vyplynula jako slabé místo této strategie a rovněž se o tom hovořilo i v vašich příspěvcích, příspěvcích je potřeba lepšího zapojení různých zúčastněných subjektů, nejenom místní a regionální, orgány, ale obecně řečeno všechny subjekty, které jsou do této strategie zapojeny. Takže je zde určitá potřeba zajištění eh, takového, řekněme, jasnějšího převzetí určitých pocitů vlastnictví na úrovni jednotlivých subjektů. Ve druhé etapě eh, Druhá etapa tohoto přeskumu skončí na konci roku 2015. Evropská komise předloží konkrétní návrhy tohoto přeskumu, to znamená, že v tom sdělení z 2. března ještě Evropská komise nepřišla s nějakými vlastními stanovisky. V podstatě to byly takové ty hlavní informace, které se týkaly nebo výsledky toho veřejného konzultačního procesu. Samozřejmě, že v oblasti politiky soudržnosti, a my jsme to zúraznili v různých sděleních za komisi, to je podle nás zásadní strategie pro dosažení cílu v rámci horizontu 2020. Místní a regionální orgány v tom budou hrát klíčovou roli, jelikož reforma v této oblasti, této politiky musí být propojena samozřejmě s fondy a prioritami, které jsme udělili Evropě 2020. Na základě naší analýzy a to, co bychom chtěli vzít v potaz ještě v rámci tohoto přeskumu v poločase, je i určitá narůstající divergence, kterou vidíme nejenom v jednotlivých členských, mezi jednotlivými členskými státy, ale dokonce v některých případech i uvnitř jednoho členského státu. Samozřejmě, že někde to bylo i v důsledku ekonomické krize, vidíme se regionální rozdíly i uvnitř jednotlivých států, to znamená nejenom rozdíly mezi jednotlivými státy. A nyní možná ještě kolega Walsh doplní informace, které jsem vám poskytla. Děkuji. Ano, děkuji, říká paní předsedající. Pane Walshi, velice stručně, prosím. Paní předsedající, děkuji za slovo pouze pár poznámek. Navíc um, ten nástin, který nám prezentoval zpravodaj, je podle nás komplexním, dobrým základem v této oblasti. Vítáme přístup a příspěvek vašeho výboru k tomuto tématu. Mnoho klíčových oblastí, které se týkají reformované politiky soudržnosti, bylo inspirováno zásadním způsobem strategii Evropa 2020. Dovolte pouze několik příkladů za všechny. Evropská komise samozřejmě ještě prostuduje, jakým způsobem tyto prvky posilují celou tuto reformu, jakým způsobem to bude zapojeno um, do celé této oblasti. A my v letošním roce ještě budeme informovat samozřejmě o výsledcích z této oblasti. Samozřejmě, že je to uh, určitá laboratoř pro víceúrovňovou zprávu, celá tato politika. Posilujeme partnerský princip, samozřejmě posilujeme určitý etický kontext, sdílené řízení, členskými státy, které se mobilizovaly, regionální partnery, místní partnery i jiné subjekty při realizaci těchto cílů. Tyto cíle jsou nyní takové jasnější, zaměřenější, nejenom pokud jde o tematické zaměření, ale zároveň i určité zaměření na výsledky, které jsme posílili. My se snažíme s regiony, s členskými státy vytvořit národní, regionální cíle této politiky. Budeme samozřejmě v rámci eh, programovacího období 2014-2020 informovat o veškerých výsledcích a z toho bychom se mohli i poučit, jakým způsobem přemostit veškeré ty rozdíly a jakým způsobem by mohly členské státy a regiony eh, dosáhnout nebo, nebo překlenout ještě ty nedostatečné oblasti, tak abychom dosáhli stanovených cílů. My samozřejmě na závěr bych rád řekl, že jsme ochotni nadále spolupracovat nejenom s vaším výborem, ale i s panem zpravodajem na to tématu. Děkujeme. Pane eh, kolego, pane zpravodaji, chcete ještě na závěr několik slov k této diskuzi? Ano, děkuji, paní předsedající, velice stručně. Rád bych poděkoval všem za příspěvky k této diskuzi. Zasnělo zde mnoho důležitých nápadů myšlenek, administrativní zátěž, více pravomocí pro místní a regionální orgány. Dále ty investice, které vidíme, ano, aby teda ty investice byly k dispozici regionálním orgánům eh, spíše než těm celostátním orgánu, to se zasnělo několikrát, různé hlavní směry, názory na to, co bychom měli udělat, samozřejmě, že vše bychom měli přizpůsobit realitě, tomu, jak to opravdu vypadá přímo na místě. A strukturální fondy samozřejmě přispívají k růstu ekonomickému a zároveň i transformují hospodářství, ekonomiku jako takovou. A já bych rád na závěr poděkoval za tuto příležitost. My samozřejmě vememe v potaz všechny konstruktivní poznámky, myšlenky, které se zazněly. Jde o zprávu z vlastní iniciativy k tématu který, řekněme, nebyl nějakým způsobem ideologicky zatím ovlivněn a proto doufám, že najdeme společnou řeč a skutečně dospějeme ke kvalitě zprávy. Děkujeme, říká paní předsedající. Jste se zmínil o harmonogramu, který nás čeká pro další výměnu názorů, zlepšení celé této zprávy z vlastní iniciativy a tak dále. A proto se nyní dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu a to je hlasování. Ráda bych vám připomněla, říká paní předsedkyně, počet možných hlasů za každou politickou skupinu. Jsem nesmírně ráda, že zde máme tak silné zastoupení politických skupin, máme zde řádné členy, náhradníky. Ovšem, ráda bych vám připomněla čísla, takže nemůže to být více než 12 hlasů za EPP a nemůžeme přijmout více než 11 hlasů promiňte, 13 a 12. Eh, opravuje se paní předsedkyně, to znamená 13 za EPP a 12, 12 socialistů. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, 12. 12 hlasů za socialisty a demokraty. Protože vlastně nyní máte o jednoho zástupce víc přítomného, takže to se mám chtěla jenom připomenout. Možná víc. Dobře. Takže začínáme první zprávou, o které budeme hlasovat. Je to závěrečné hlasování příležitosti k zelenému růstu pro malé a středně velké podniky. Spravodajem je pan Dan Nika. Takže začínáme hlasovat. We uh, begin with... Začneme pozměňovacím návrhem číslo 8. Je zde žádost o ústní pozměňovací návrh ze strany zpravodaje. Má někdo námitku? Není tomu tak. Má někdo námitku? Eh, zpravodaj se k tomu chce vyjádřit? No, ten návrh je tam písemně, takže ho každý má před sebou. Dobře, takže hlasujeme <clears throat> o pozměňovacím návrhu, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Nyní kompromis číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 19. Ne, pozměňovací návrh číslo 19. Opravuje se paní předsedající. Pozměňovací návrh číslo 19. Pro? Proti? Zdrželi se? Omlouvám se, říká paní předsedající, je tam ještě ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitku? Toho <clears throat> není tomu tak. Takže teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 19 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji. Děkuji za tuto poznámku z pléna. Pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále kompromis číslo 9. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď přistoupíme k závěrečnému hlasování. Hlasujte prosím elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Třicet čtyři hlasovali pro, jeden se zdržel a dva hlasovali proti. Stanovisko je tedy přijato. Děkuji. Pan eh, Lambert van Nistelrooy je pro další bod. Chcete se k tomu vyjádřit? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl v několika minutách vysvětlit několik bodů, protože zde bude taková speciální metoda. Máme málo času, měli jsme málo času, měli jsme pouze dokumenty v angličtině, nebo měli, mohli jsme pracovat pouze v angličtině a jsem velice rád, že stínoví zpravodajové mě podpořili. Měli jsme tam asi 18 kompromisů. <clears throat> Dohodli jsme se s kolegy na jednotném pohledu na tento nový finanční nástroj. Výbor pro rozpočet a výbor Ekon se teď také zamýšlí nad zprávou Buna, nad zprávou Fernandez. A já bych chtěla říci, že my vlastně v některých bodech v té naší zprávě eh, nebo některé ty věci, které se tam objevují v těch kompromisech, pak budou ještě do té zprávy začleněny. To je tedy takový obecný komentář číslo jedna. A druhý komentář, opravdu jsme měli dost málo času na přípravu této zprávy. Já jsem tedy navrhoval, abychom se také zamysleli nad jedním nástrojem a ta diskus, a, a hovořil jsem o tom, že vlastně ta diskuse nebyla příliš, že nebyla dostatečná, mluvil jsem o tom s Constance Grail, na první schůzce stínových zpravodajů jsme došli k jasnému závěru, že není dobré, abychom do té debaty zapojovali ještě otázku politiky soudržnosti. Politika soudržnosti je něco jiného, že bychom to tedy nějak neměli směšovat, neměli bychom zde vést debatu. jsem se z toho tedy poučil, připravil jsem takový kompromisnější text, v němž jsem vyzval Evropskou komisi, aby přeskoumala veškeré možnosti a tak dále a v tom duchu jsem předložil ústní pozměňovací návrh. V posledních letech jsem, pardon, v posledních dnech jsem ještě znovu hovořil se stílvými zpravodaji, ukázal jsem jim ten text. Hlavní věc, která z toho plyne, je to, že by bylo dobré, aby náš výbor se k tomu stavil aktivněji. Abychom se zamysleli nad tím, jak dále pokračovat v tomto nástroji s tímto nástrojem na konci toho dalšího období. My jsme tedy nebyli úplně spokojeni s tou myšlenkou eh, vyjmout peníze z těch reálných eh, připravených programů. Také jsme to přeskoumávali z právního hlediska, zamýšleli jsme se nad, možný, nad možností ještě další debaty, jak využít tu rezervu Um, chci říci, že politika soudržnosti je velice užitečná. Máme celou řadu pozitivních výsledků. Také třeba naš, jsme naš, s našimi delegacemi navštívili různé technologické parky, technologické kampusy, které byly zaplaceny, vystaveny, A když jsme je ale pak navštívili třeba po šesti letech, tak se ukázalo, že tyto technologické parky jsou vlastně z poloviny prázdné, protože firmy neměly dost peněz, aby dostali a neměly možnost vzít si úvěry, aby tam mohly pracovat. A tento nový nástroj právě umožňuje eh, vzít eh, větší riziko a rozložit ho do delšího časového horizontu. Takže by mohl lepším způsobem stimulovat možnosti toho, aby se tyto věci dostaly do reálné ekonomiky. <clears throat> Já tedy teď v této fázi navrhuji, abychom hlasovali. Ještě tedy pak budu ukazovat, jak budeme hlasovat, až se budeme dostávat k jednotlivým bodům, ale já navrhuji aby ten návrh se dostal do bodu odůvodnění, aby se to nedostalo přímo do toho těla textu, tam, tam jsem to stáhl z toho samotného vlastního textu a eh, navrhuji, aby to tedy bylo uspořádáno tímto způsobem. Ještě bych se chtěl zeptat, zda to máme učinit teď, To máme vyslat tento signál teď, není to nutné, ale myslím si, že je to dobré, protože třeba ohledně územní soudržnosti jsme také byli v předstihu, nebo synergie, synergie mezi fondy. To byla další věc, kde jsme na to upozornili v parlamentním textu v předstihu a potom to od nás přejala rada, takže proč bychom nemohli zase opět něco předjímat, něco, něco navrhovat? A já vás tedy žádám o vaši podporu a také jsem to příslušně ještě označil v textu v těch hlasovacích seznamech. Dobře, děkuji za ještě tuto rozšířenou diskusi, říká paní předsedající. Nyní přistoupíme k hlasování. Hlasujeme o Evropském fondu pro strategické investice. Spravodajem nebo navrhovatelem je pan Lambert van Nistenroy. Začínáme kompromisem číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnu to. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnu to. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Dělčí hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 110 má dvě části. První část. Hlasujeme teď pouze o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. <clears throat> Pozměňovací návrh 102. 102, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Třetí část pozměňovacího návrhu číslo 102. Kdo je pro? Nebo ne? Není se jistá paní předsedající. Dobře, takže došlo ke změnám změny byly zaslány včera politickým skupinám. Možná to bylo včera dost pozdě, opravdu to bylo včera dost pozdě. Takže došlo tam ke změně. Chcete se k tomu, chcete ještě čas, abyste se k tomu politické skupiny mohli nad tím zamyslet? Můžete nám ještě jednou vymyslet, o čem teď hlasujeme, protože já vůbec... Ano, hlasujeme o třetí části pozměňovacího návrhu číslo 102. Hmm, je to, týká se to odstavce 3. Ta změna byla rozeslána včera dost pozdě v noci. Takže znovu hlasujeme o třetí části pozměňovacího návrhu 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 131. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Sto třicet tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Sto třicet pět. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? to. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to.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 Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Za socialisty hlasuje o dva poslance více. Takže budeme hlasovat ještě jednou. Chtěla bych vám připomenout, že jsou zde asi i náhradní členové, ale ti nemají hlasovat. Je třeba, aby, jsme, aby, jste, aby to číslo odpovídalo. Takže ještě jednou, ověřujeme pozměňovací návrh 156, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 hlasovalo, 19 hlasovalo pro, 18 hlasovalo proti. Takže přijato. Ten pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 157. Kdo je pro? Kdo je pro? 157. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Musíme to ověřit. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasujte, prosím. Hlasování skončeno. No, je to podobný výsledek. 20 pro, 19 proti. Tento pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Teď je to jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Kdo se... Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování, hlasujte prosím. Končím hlasování. 24 hlasovali pro, 15 proti. Takže pozměňovací návrh je přijatý. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. 165. No Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? Zamítnuto. Sto šest odpadá, takže pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Musíme to ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 17. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování, hlasujte prosím. Končím hlasování. Dvacet dva pro, 17 proti. Pozměňovací návrh je přijat. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? dá proti? Zdrželi se? přijal to. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijel to. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijel to. 86 nebyl přijat, takže 31 odpadá. Takže 36 také odpadá, protože 89 také nebyla schválená, takže kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 43 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromis 14. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, musíme si to překontrolovat. Pozměňovací návrh 55, elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 24 pro, 15 proti, takže schváleno. Nyní pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní šedesátka. 66. Pozměňovací na 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme si to překontrolovat. 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19. Pro 20 proti. Zamítnuto. Takže nyní 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73. Já bych se ještě ráda vrátila k 75C potom. Paní předsedkyně říká, ale my jsme u 73 takže k 75 se teprve dostaneme. Dobrá, o pozměňovací návrh 73, tam máme ústní pozměňovací návrh. Má někdo námitky? Nemá, takže hlasujeme pozměňovacímu návrhu 73 s ústní pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 74, prosím. Pardon. 75. Pozměňovací návrh 75. Zde máme žádost o ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Já naprosto chápu to, co zpravodaj říkal na začátku, ale vzhledem k tomu, že známe potíže, i co se týče těch národních obálek kohezní politiky, a také z důvodu časových omezení ráda bych požádala zpravodaje, aby přijal ústní pozměňovací návrh k tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Je to velmi jednoduché požádejme komisi, aby poskytla rozpočtovému orgánu v kontextu eh, střednědobého přeskumu víceletého finančního rámce, jaké možnosti existují přesměrovat dostupné financování z evropských záruk jinak než pouze z Connecting Europe Facility. Tam je tedy v podstatě všechno, myslím si, že to jde stejným směrem, ale nespůsobuje to ty problémy, které my máme, abychom snížili rozpočet kohezní politiky, takže já doufám, že výbor může souhlasit s tímhletím návrhem. Okay. Okay. Okay, we have to actually two oral amendments now, and uh, I will ask you. Kolegové, požádám vás nyní o uh, trpělivost. Uh, musíme počkat, zda pan Van Nistelrooy přijme uh, tenhle dodatek k pozměňovacímu návrhu. Hey, anything? Okay. So let's, uh, let's, just uh, uh, Mr. Van Nistelrooy to answer. Yes. Pan Van Nistelrooy odpoví. Ano, tak dívám se tady na ten text. Upřímně řečeno, tohle je otevřený přístup se všemi možnostmi v rámci střednědobého postumu, postup, eh, přeskumu, které tedy ve vztahu k tomu, co se v současné době děje a také co se týče horizontu CEF. V tomto textu textu tam performance není zmíněno explicitně. E, požádám kolegyni, aby během rozpravy, kterou budeme mít, protože tady máme všechny tyhle možnosti, tak tam můžeme, jak už jsem vysvětlil, všechno ta omezení a podobně, tak v té klíčové rozpravě, se k tomu můžeme vrátit. Takže pokud máme tohle tu komunikaci s Evropskou komisí, že oni nám to musí eh, poskytnout, tak aby to tam bylo dáno. Můžou se objevit další věci, ale nemůžeme tam v té formulaci vyloučit performance. No my to nevylučujeme, protože my chceme, aby komise navrhla něco a předpokládáme, že to tedy není ten eh, horizont 2020, Takže eh, to zahrnuje všechny návrhy, které komise může předložit. Tak eh, už váš zpravodaj dnes není úplně nejspokojenější na světě, protože Takže já, když je to vlastně takový návrh kompromisu, tak to můžu přijmout. Děkuji mnohokrát je velmi důležité, abychom eh, dodržovali tu linii kompromisů, protože jinak budeme mít ještě příležitost o té věci diskutovat s komisí později. Až komise přednese přeskum všech těch možností. Tak dobrá. I'm sorry. We now have one... Nyní máme tedy jeden ústní pozměňovací návrh. Paní Vana, my bychom si přáli ten text písemně, protože tohle to je důležitá otázka pro naši eh, stranu a naše celé hlasování na tom bude záviset, takže my to chceme písemně. the needle okay, this is really a crucial moment in, in the... To je opravdu zásadně důležitá chvíle s hlasování. One minute. Jednu minutu, prosím. Dobrá, máte minutu na to, abyste se spolu podívali na ten text. Okay, thank you. One minute is gone. Minuta je u konce, takže si prosím zase sedněte a budeme pokračovat v hlasování. Do we have any other problem? Nějaký problém? Ne, ne, ne, pouze je to disciplína, takže prosím sedněte si a budeme hlasovat. Okay, thank you, thank you everybody. We have... Děkuji vám všem, takže máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Není. Děkuji. Takže hlasujeme o 75 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. Ten ústní pozměňovací návrh je schválen. Nyní přecházíme k 76. Kdo je pro? Proti? Musíme si to překontrolovat. 76. Překontrolujeme to. Elektronicky zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Osmnáct pro, dvacet jedna proti, takže 76 je zamítnuta. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to elektronicky. Zahajují elektronické hlasování 81. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Oh. You didn't vote? Oh, il faut reboter. Oui, reboter. <laughs> Okay. Okay. I. Can we repeat? Can we? It is. It will be easier. Prosím, kolegové, bude jednodušší, pokud si to zopakujeme. Zopakujeme si elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 81. Prosím, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. A výsledky? Takže poslanecí návrh 81 je přijat. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní konečné hlasování. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, prosím. Končím hlasování. 32 pro, 6 proti. Takže děkuji zpravodaji, děkuji vám všem, děkuji také za všechny kompromisy. So, the next vote. Další bod pro hlasování je návrh opravného rozpočtu číslo 1, Evropský fond pro strategické investice. Spravodajem je opět pan Van Nistelrooy, žádné připomínky, takže začneme hned hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh dva. A ten je stažen. Takže nyní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4. Odpadá. Takže pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to. Šestku si překontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Devatenáct pro, dvacet proti. Zamítnuto. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Deset. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Zdrželi se? Schváleno. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14. S ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikoli. Takže hlasujeme o 14 spolu s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní konečné hlasování. Prosím, hlasujte elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třicet pro, pět proti. Takže zpráva byla schválena, mnohokrát děkuji zpravodaji. Odvedl jste dobrou práci. Další. Budeme nyní hlasovat. To je pouze eh, jedno hlasování o návrhu nařízení rady, které upravuje nařízení pro víceletý finanční rámec. Takže hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Třicet devět pro. A nyní To je návrh opravného rozpočtu číslo 2. Žádné připomínky, takže začneme pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Překontrolujeme si pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Osmnáct pro, 20 proti. Trojka je zamítnuta. Nyní kompromis číslo jedna. To je rozdělené na dvě části. Takže první část, kdo je pro? Proti? Ještě se omlouvám jednou, prosím, říká paní předsedkyně. Máme zde ústní pozměňovací návrh je někdo proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není. Dobrá, takže teď můžeme hlasovat o kompromisu číslo jedna o první části s ústním pozměňovacím návrhem. Děkuji. Prosím, hlasujte. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno druhá část u kompromisu 1. Já si nejsem jistý, tady když přijmeme tu první část, tak potom hlasujeme v té druhé části o stejném změní. Tam jsou stejná slova. Ta první část je without the words a ta druhá část je these words. To jsou dvě části hlasování. A proto je důležité to říct možná i dvakrát, ale ve dvou různých částech toho odstavce. Nyní tedy hlasujeme o druhé části kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní o pozměňovací návrh číslo 5 rozdělený do dvou částí. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Druhá část. Já jsem myslela, že ten eh, pozměňovací návrh pětka je součástí toho kompromisu a že o tom teď nemusíme takto hlasovat. Ano, máte pravdu, já mám před sebou špatný hlasovací seznam, říká paní předsedkyně. Takže pozměňovací návrhy 5, 6, 7 a 8 odpadají, protože byly přijaty v rámci kompromisu 1. Nyní tedy pozměňovací návrh číslo 9. Withdraw. Withdraw. Ten byl stažen. Withdraw. Okay. So we go now with, to compromise 2. Nyní kompromisní návrh číslo 2. Výborně, tak toto je opravdu velice kratičké hlasování, krátký seznam, takže rychle kompromisní návrh dvě, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis dvě. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 12. Zde je žádost o ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomuto návrhu? Není tomu tak. Dobře, takže tím pádem budeme hlasovat o 12 s tímto ústním návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní to je závěrečné hlasování. Prosím elektronicky, zahajuji hlasování. Nyní zahajuji hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Děkuji vám, říká paní předsedající. 37 hlasů pro. Nikdo nebyl proti. Výborně. Tak to je dobře. A máme ještě nějaké hlasování, ptá se paní předsedající. Ne, no tak to je, tak to je. A sam, samozřejmě je pan Buštěnáru. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, rád bych poděkoval za spolupráci. Skutečně, i když to bylo urychlené řízení, přijali jsme to velice rychle, proto ještě jednou mé díky patří všem kolegům. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Já rovněž, já bych ráda rovněž poděkovala, protože skutečně toto byla nesmírně obtížná práce, zvládli jsme to ve velice krátkém období. Ještě jednou děkuji všem členům našeho výboru a i vám samozřejmě za tuto odvedenou práci. A nyní budeme pokračovat na našem programu. Máme výměnu názorů, která se týká Evropské strukturální, evropské strukturální a investičních fondů a řádné zprávy ekonomických záležitostí. Toto jsou takové směry, hlavní směry, které se týkají provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních. Pan Blanco López je naším zpravodajem, máme zde stínové zpravodaje, máme zde zástupce komise, všichni samozřejmě budou moci vystoupit. Pane Lopézi, pane zpravodaji, máte slovo. Dovolte ještě, říká paní předsedající, opouštíte-li nás, abyste nás opouštěli potichu a my budeme pokračovat. Pane kolego, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Děkuji za slovo. Je pravda, že máme na dnešní schůzi první výměnu názorů tohoto této eh, zprávy, která se týká hlavních směrů, eh, makroekonomická podmíněnost, propojení s řádnou zprávou ekonomické záležitosti a provádění článku 23. Vy, kteří jste zde byli již v průběhu posledního eh, období, volebního období, si víte, že toto je vlastně takový nejkomplikovanější bod Eh, který se týká evropských strukturálních a investičních fondů, tato makroekonomická podmíněnost, eh, pan kolega za EPP byl zpravodajem v této oblasti společně s paní Konstanz Krell eh, za socialisty a demokraty pracovali na této zprávě. Tyto návrhy v podstatě se snažili o odstranění tohoto článku 23 nařízení o společných ustanovení. Když se podíváme na pozměňovací návrhy, které byly předloženy pro hlasování na plenárce v minulosti, tak mm, já mohu říci, že tento návrh zrušení článku 23 nabrhli i kule a rovněž zelení ve svých návrzích. To znamená, že pokud jde o článek 23, to v podstatě byl článek, proti kterému bojoval celý Evropský parlament v tom posledním období. Samozřejmě, ale že zpravodajové kteří se věnovali této problematice, samozřejmě znají veškeré postupy, procedury, vědí, jakým způsobem došlo k přijetí textu rady v prvním čtení a teda výsledkem toho bylo, že e, článek 23 byl zakomponován do tohoto textu, čili není to až tak černobílé. Samozřejmě, že teda vidíme opozice na straně rady, na straně komise proti zrušení tohoto článku 23 nařízení o společných ustanoveních Ti, kteří se zúčastnili těchto jednání, možná by nám mohli připomenout, jak to vypadalo v tom trialogu s radou i s komisí. Makroekonomická podmíněnost je nyní součástí tohoto nařízení a my bohužel nejsme schopni to na základě této zprávy z vlastní iniciativy žádným způsobem změnit. Jediné, co můžeme udělat, je, že zajistíme to, aby to bylo aplikováno, uplatňováno mm, co možná nejrozumnějším, nejvyváženějším způsobem. Měli bychom jasně říci, že ty hlavní směry, které jsou v této zprávě zakotveny, které se týkají komise, se týkají první části článku 23 reprogramování strukturálních fondů, investice, ovšem netýkají se té druhé části toho článku, který například hovoří o možnosti pozastavení pladeb. Já jsem měl možnost se promluvit s různými členy výboru, stínovými zpravodaji, poznamenal jsem si veškeré obavy v tomto ohledu. Byl jsem rovněž v kontaktu se všemi kolegy z komise, kteří pracují na tomto tématu. Měl jsem možnost se sejít i e, se zástupci výboru regionu, nejenom se zástupci komise. I pravodaj výboru regionu v květnu mezi nás rovněž e, přijde. Čili ano, mm, já bych ho poprosila, se si přečetli tuto zprávu, protože je nesmírně zajímá. Samozřejmě, že nám leží na srdci ty praktické důsledky reprogramování těchto finančních prostředků, možné administrativní náklady, které to bude představovat. Samozřejmě, že nám leží na srdci možný dopad na úrovni řízení na jednotlivých mm, regionálních, místních úrovních ta více, té víceúrovňové zprávy, dále je to transparentnost, která nám leží na cestě, makroekonomická podmíněnost, kondicionalita by měla zajistit udržitelnou kohezní politiku, efektivnější, účinnější kohezní politiku. To je naším cílem. To podle mě nemůžeme zneužívat pro nějako, mm, nějaké vyhrazování těch nejzadluženějších regionů, které prostě kvůli um, konkrétním business cyklům nejsou schopni schopni eh, investovat, mají, potýkají se s tíživou ekonomickou situaci, čili skutečně ty regionální místní orgány, občany prostě, občané najednou by vůbec nemohli provádět konkrétní projekty, protože dojde k tomu, k těm jednotlivým změnám, reprogramování a my rozhodně nechceme, aby toto zablokování ze strany centrální vlády bylo uplatňováno chceme prosazovat správnou, řádnou kooperaci, spolupráci, víceúrovňové zprávy, samozřejmě mm, princip asociace, přidružení, partnerství, to všechno, co je nesmírně důležité v oblasti koheze. Já samozřejmě osobně mohu říci, že mě trošičku mm, mi dělá problémy i ta možnost zapojení parlamentu do celé této procedury, postupu, protože my v podstatě, my jsme parlament, my jsme vlastně takovým hlavním, hlavní zárukou řádné realizace makroekonomické kondicionality, podmíněnosti, čili já jsem právě tomuto věnoval velikou, velikou pozornost, tu roli Eh, Evropského parlamentu v oblasti přeskumu celé této politiky. Nebudu zacházet do nějakých dalších podrobností, nechci ovlivňovat výsledek naší rozpravy, ovšem samozřejmě nyní je to v podstatě jako takový návrh zprávy, zatím otevřený návrh, čekám na jakékoliv názory, podněty ze strany stínových zpravodajů, ostatních členů. Já mm, tak asi za dva týdny bych to odeslal překladu a poté na naší schůzce v květnu bychom se tomu ještě mohli věnovat, hlasovat bychom snad mohli v červenci poté co eh, uplyne lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já skutečně se těším na veškeré příspěvky, doufám, že budete schopni předkládat veškeré poznámky, připomínky, těším se na všechny myšlenky eh, ze strany kolegů, se kterými již jsem si vyměnil několikrát názory. Já skutečně se budu snažit nalézt společný eh, jmenovatel nás všech, tak aby tato zpráva skutečně byla konsenzuální zprávou celého našeho výboru. Čili skutečně ten široký konsenzus našeho výboru o tom jde a budu se o to všemožně snažit. Jsem otevřen a ochoten vyslechnout si veškeré názory, veškeré myšlenky a doufám, že to právě přispěje k vytvoření toho konsenzuálního textu, na který Jeremy Děkuji. Děkuji, říká paní předsedající. Polčák, the Že není pan Polčák, stínový zpravodaj. Já eh, chci potvrdit eh, slova, která zde pronesl pan zpravodaj. Já jsem s ním byl rovněž v kontaktu a eh, ten si výčet té historie, které, které on předestřel k článku 23, tak je nepochybně pravdivý. Ehm, já chci říct, že samozřejmě Evropský parlament v zájmu dosažení kompromisu byl jaksi nucen zahrnout eh, toto ustanovení do výsledné podoby eh, těch obecných nařízení. Eh, je třeba ovšem říci, že manevrovací prostor Evropského parlamentu tak byl vlastně velmi silně omezen. Spolu s výborem regionu se domnívám, že ta úprava eh, článku 23 eh, může nespravedlivě postihnout eh, místní a regionální orgány, neboť ten nárůst veřejného dluhu dle šesté kohezní zprávy o soudržnosti způsobují právě zejména činnosti centrálních orgánů, nikoli samozřejmě těch místních a regionálních. Eh, souhlasím také s tím, že eh, sám výbor regionu eh, konstatoval na svém zasedání, že ty, že ty pokyny, ty guidelines jsou pouhou parafrází toho článku 23, že vlastně nepřináší žádné razantní upřesnění toho textu. Proto se domnívám, že by si pokyny zasloužily do jisté míry preciznější formulaci a e, zakotvení jasných e, a předvídatelných kritérií, e, které omezí prostor pro jakoukoliv libovůli nebo pro vyloučení vůbec možnosti takové libovůle, libovolného postupu. Myslím si, že je vhodné skutečně, aby Evropský parlament, jak řekl i pan zpravodaj, dostal té své roli která je očekávána eh, právě eh, i od eh, výboru regionu a místních a regionálních orgánů, kde by právě měl poskytnout dostatečný návod právě pro interpretaci toho článku 23 do jisté míry musím také souhlasit s tím, že eh, to reprogramování, ta první část článku 23, o které hovořil i pan zpravodaj, eh, představuje poměrně výraznou administrativní zátěž a je důležité, aby nebyly obcházeny principy partnerství a eh, více úrovňové zprávy. Z textu jasně nevyplývá, zda je výčet kritérií, jimž se bude poměřovat naplnění požadavku na podniknutí účinných opatření příkladmí, anebo se jedná tedy o uzavřený výčet. Rovněž chci upozornit, že některá ustanovení eh, z toho návrhu eh, postrádají již smysl. Například eh, komise se zavazuje nezahajovat přeprogramování před rokem 2015 ale to již eh, je samozřejmě ustanovení, které je, to už je závazek, který je de facto obsolentní, je, je již eh, posráda smyslu. Do jisté míry eh, chci vyzdvihnout rozumné zapojení tedy Evropského parlamentu, který by měl vykonávat demokratickou kontrolu. V pokynech by mohl být více rozveden obsah článku 23 odstavec 15, podle něhož komise o provádění článku 23 Evropský parlament průběžně informuje. Myslím si, že toto ustanovení by mohlo být rovněž tedy v pokynech více, eh, více vyzdviženo, aby eh, úloha Evropského parlamentu eh, byla skutečně zachována. Chci říci, že Evropský parlament dal komisi do rukou velmi silný nástroj, ale jí zcela přesný návod eh, k jeho použití. A tento návod měl být obsahem eh, těchto pokynů a myslím si, že je vhodné je tedy skutečně precizovat. Eh, pokud jde o tu makroekonomickou kondicionalitu, tak já pouze jako řečnickou otázku dávám všem kolegům ke zvážení, jak by případně komise mohla postupovat v případě Řecka, a v případě Francie, pokud jde o právě makroekonomickou podmíněnost, to si myslím, že by stálo za eh, úvahu každého z nás, eh, jak si myslí, že by tedy komise v tuto případě mohla postupovat a zdali je zde skutečně prostor pro jisté politické ovlivnění takovéhoto rozhodování. Tolik na úvod eh, z mé strany a děkuji panu zpravodaji, že jsem na tom mohl s ním osobně spolupracovat. Thank you. I'll continue with the shadow reporter, Madam Tomasic. Would you like to take a... Ano, děkuji. Nyní pokračujeme. Stínový, další stínový zpravodaje, paní Tomášič. Chcete se ujmout slova? Ano, děkuji. Potřebujeme dobrou zprávu věcí veřejných, abychom mohli dobře zavádět politiku soudržnosti, abychom také dokázali pozitivně ovlivnit politiku regionů a zemí. Já tedy Um, také se domnívám, že cílem je zlepšit účinnost vynakládání peněz v EU, zejména v kontextu finančních opatření. Chceme také zabránit negativním ekonomickým trendům, jako je třeba nadměrné zadloužení, nadměrné deficity, které mohou oslabit růst a oslabit ekonomiku. Nařízení o společných ustanoveních z roku 2013 umožňuje lepší propojení politiky soudržnosti a ekonomické zprávy v Evropské unii. Je důležité, abyste byli programy, které budou brát v úvahu vnitrostátní reformní programy a také jednotlivá doporučení pro <clears throat> příslušná opatření pro jednotlivé země. Také se musí být opatření, která zaručí že Evropské strukturální a investiční fondy budou podporovat eh, dobře podloženou ekonomiku. I když podporuji ekonomickou zprávu, tak se domníváme, že časté změny programů eh, by zde neměly probíhat, protože by se snížila předvídatelnost řízení fondů a také by se i oslabila kredibilita dohodnutých partnerských dohod. Máme zde každoroční aktualizace Členské státy však eh, eh, čelí výzvám a nelze často tak tyto změny předjímat, takže Evropský parlament, eh, pardon, Evropská komise by měla opatrně mm, přemýšlet tedy, jak často zavádět do změny. Také musíme zdůraznit, že změna programů může negativně dopadnout na místní a regionální orgány. Musíme brát úvahu, že tyto orgány nenesou vinu na Mm, nadměrné mm, na postupu při nadměrném deficitu. <clears throat> Děkuji, pana Rena nevidím. Pan Notenberg se hlásí o slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, budu stručný, protože já zde zastupuji našeho stínového zpravodaje, Jedná se o jasné ekonomické řízení programu a také o propojení s makroekonomickou kondicionalitou. Z našeho pohledu jsou ty pokyny komise velice dobrým výchozím krokem, prvním krokem. Ale je zde jeden bod, to jsou informace a informování Evropského parlamentu. Evropský parlament chce být informován o tom, jak to probíhá a také chceme být informováni o krocích, které se mají činit. Zejména se to týká třeba té možnosti pozastavení plateb. To je velice důležité. Takže z nás zajímá, jak to bude vypadat v budoucnu. Jak říkají, jak tady je tady přísloví, které říká, že se to všechno ukáže až v praxi. Je tedy dobré mít pokyny, ale uvidíme, jak eh, se pak eh, ty pokyny budou uplatňovat v praxi. Musíme držet prst na, techu, na tepu doby. Musíme zde mít také dobrý strukturovaný dialog s Evropskou komisí. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Anderson, chcete se ještě také vyjádřit? Děkuji mnohokrát, jak víte, tak Evropský parlament byl proti zavedení makroekonomické podmíněnosti eh, kohezní politiky z celé řady důvodů. Nemusíme je tady všechny vyjmenovávat. Z pohledu eh, mé strany Sinn Féin eh, opozice té podmíněnosti byla také spojena se suverénní, s hospodářskou suverénností irského státu protože takto se vlastně odebírají pravomoci z členských států a přenášejí se na eh, nějaký výbor na komisi, který potom se zaměřuje na eh, škrty. Ehm, takže tady také jde otázku o maximalizování dopadu fondu ESI protože eh, ty fondy ESI byly také omezeny ve svém rozsahu ehm, a já si myslím, že eh, my můžeme také vyloučit kofinancování členských států z výpočtu fiskálního schodku eh, u eh, paktu růstu a stability. To by potom umožnilo prostor pro členské státy, aby si navýšili potřebné veřejné investice. Komise už nyní vylučuje při, příspěvky členských států do Junckerova plánu z paktu růstu a stability, tak aby podpořili Eh, veřejné financování, které by naopak zase mělo podpořit pro eh, soukromé financování. Takže my potřebujeme podpořit členské státy v tom, aby dosáhly větších veřejných investic do regionů a například v mém volebním obdobu v Severním Irsku my eh, jsme proti škrtům, které přichází z Londýna a my jsme také ta, eh, máme stejný názor na, eh, na škrty, které přicházejí eh, z Dublinu nebo z Bruselu. A my si opravdu musíme omezit dopady té makroekonomické podmínnosti na evropské úrovni celé EU. Zpráva Regi bude muset také řešit různé obavy týkající se pozastavení pladeb zejména tedy, co to bude znamenat pro slabší členské státy a regiony, které spoléhají na fondy ESI. Tady zřejmě bude, eh, dojde k eh, žádosti o reprogramování eh, dohod o partnerství, což bude mít samozřejmě také různé socioekonomické dopady. Já jsem tedy přesvědčena o tom, že tento výbor chce zabránit problémům, které by se s tím mohly pojít. Takže děkuji, děkuji mnohokrát. Pan Rope, prosím. Chcete se k tomu vyjádřit? Paní Maletič si přeje něco říci, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že to je obrovsky důležité a náročné téma. Vyžaduje tedy plnou pozornost nás všech. Jednak nemůžeme uplatňovat jeden přístup pro všechny, protože se všichni nacházíme v různých situacích, v různých členských státech. Některé členské státy mají Mm, národní opis a některé naopak mají regionální opis. A teď samozřejmě to vychází z celé řady eh, těchto, těchto projektů. Eh, potom nesmíme zapomínat na to, že neexistuje regionální růst pokud se všichni potýkají s těmi makroekonomickými nerovnováhami a strukturálními problémy. Nemůžeme očekávat, že budeme mít regionální růst, pokud máme tyhle ty problémy. Takže určitě součástí eh, politiky soudržnosti by mělo být řešení těchto problémů. Měli bychom se snažit o to vytvořit dobré podnikatelské podmínky, bezpečné, eh, bezpečný pracovní trh, eh, zdravé veřejné finance a bez eh, fiskální konsolidace, protože v, v řadě členských států vidíme, že z důvodu všech těchto nástrojů eh, velmi tvrdé fiskální konsolidace trpí eh, politika soudržnosti, či nejmenším je ohrožena. A eh, proto bychom se měli snažit hledat dobrá řešení, jak využívat politiku soudržnosti pro řešení Eh, problémů eh, hospodářské zprávy. Komise by také neměla zapomínat na to, že není jednoduché mít řešení jenom jedním směrem. Eh, nějaké řešení, které tedy platí pro všechny, protože prostě v členských státech existují různé podmínky, různá situace. Pokud tedy chceme být úspěšní s tímto nástrojem, s těmito pokyny, tak ty pokyny by měly být jednoznačné, Měli by vzít v potaz všechny rozdíly v EU, či všechny odlišnosti a měly by umožnit rychlou reakci, tak aby e, ta implementace celé, celých operačních problémů se nemusela zbytečně zastavovat, pozastavovat a zase znovu začínat a podobně, protože prostě e, měla by být některá opatření, která by spadla pod rámec e, doporučení pro konkrétní země. Takže tam by, měla být třeba, tam by mělo být řečeno něco třeba k technické pomoci eh, v rámci těch operačních programů. A ne, abychom se tedy snažili ovlivnit fungování všech tematických priorit. Takže to je něco, co bychom určitě všichni měli zvážit a v tuto chvíli ty pokyny nejsou v tomto směru připraveny, takže určitě je to něco, o co bychom měli žádat. Nebo měli bychom se nejmenším tedy snažit, jak to udělat funkčnějším. Děkuji, děkuji mnohokrát. Nyní paní Damato, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala kolegovi za prezentaci. Toto je kontroverzní téma. Ehm, diskutujeme o něm už od eh, minulého parlamentu. Já jsem tady tenkrát ehm, nebyla jako poslankyně, ale vím, že e, vlastně předchozí parlament už se zabýval e, tímto článkem. Ten článek 23, tak jak je sepsán, e, vyvolává starosti u většiny politických skupin. Komise se snažila zajistit, že pozastavení pladeb by bylo jakési poslední řešení, poslední instance. Já jsem eh, vlastně minulý rok hovořila s komisařem Hánem, kdy on na konci vyjednávání řekl, že implementace makroekonomické podmíněnosti by nastala ve chvíli, kdy členské státy odmítnou a to trvalé respektovat eh, hospodářská doporučení, takže se doufalo, že by to byl takový teoretický nástroj. Ale ten samotný princip eh, vsunutí té makroekonomické podmíněnosti, která trestá regiony, eh, za to, když eh, dobře nepostupuje celá vláda toho členského státu, tak to vlastně podkopává celý princip subsidiarity protože to by znamenalo penalizaci eh, regionálních vlád, které za to kolikrát nezodpovídají, které nezodpovídají za eh, překročení schodku ehm, ze strany národní vlády. Takže mm, samozřejmě i regionální vlády musí mít vyvážené rozpočty eh, ty svoje. A ještě bych ráda zdůraznila, že E, na zasedání e, výboru regionu poukázali na to, že v návrhu komise jsou některé protiklady, například e, co se týče minulého ledna, tam se hovořilo o rozpočtové flexibilitě, žádá o větší flexibilitu pro investice, ale na druhé straně chce zmrazit a přeprogramovat strukturální fondy pro české, české státy, které nerespektují opatření Eh, hospodářské zprávy. Takže v tuto chvíli nic nemůžeme dělat proto, abychom změnili eh, to změní článku 23, ale při nejmenším na tomto výboru můžeme sepsat zprávu a já doufám, že ta zpráva bude odvážná a něco, eh, dobře se k tomu tedy vyjádří. Děkuji. Děkuji mnohokrát. I nikdo jiný si nepřeje vstoupit do diskuze, takže já předám ještě slovo zástupcům Evropské komise, kteří, kdo začne? DG Regi, DG Equin. Sajt. Podněte se, prosím, a začněte. E, DG Regio. DG Regio, prosím, my začneme. Děkujeme za slovo, vážená paní předsedající. Samozřejmě, že děkujeme zpravodaji, stínovým zpravodajům, všem členům vašeho výboru za dnešní příspěvky. Dovolte, abych začal trošku tím, že nastíním to, proč vlastně Evropská komise přišla s těmito hlavními směry. Proč? Protože vlastně my jsme to měli již publikováno v oficiálním věstníku, v prohlášení, ve kterém komise se zavázala k tomu, že přijde právě s těmito pokyny, tak aby jsme objasnili mnoho záležitostí, které se týkaly právě té první části článku 23. Takže 1, 2, 6 články. Toto jsem chtěl zúraznit. To znamená, že skutečně ty pokyny, ty hlavní směry, se týkají objasnění u těchto, to znamená odstavců 1 až 6 tohoto článku 23. A v tomto prohlášení komise oznamovala že dále, nebo, nebo teda, že další způsobem i ten přeskum a ostatní pozměňovací návrhy, které se týkají programu, bude muset vysvětlit, dále bude muset samozřejmě eh, jasně vysvětlit to, jak v, eh, v rámci článku 6 eh, co to znamená efektivní akce, jakým způsobem komise bude postupovat. To znamená, které okolnosti by mohly vést právě k odložení těchto pladeb ehm, pro dočené členské státy. Konkrétní kritéria, které považuje komise za důležité a které by mohly pozastavit daný program. A zároveň samozřejmě záleží eh, rovněž na míře toho odložení, jak, do jaké míry dojde k tomuto odložení a Tyto pokyny byly schváleny v červenci lonského roku. Já si myslím, že ty pokyny pokrývají mnoho záležitostí, které zde, již, zde již zazněly v jednotlivých příspěvcích. Jedna věc, kterou bych rád ještě objasnil, partnerské dohody a programy, ty jsou, jakmile jsou schváleny, tak musí reagovat na doporučení specifická pro jednotlivé země a doporučení rady. Co to znamená? Musí již být teda v souladu s posledními doporučení v oblasti všeobecné hospodářské politiky. Na to to nesmíme zapomínat. Toto je taková záruka, mohl bych říci, toho, že snad programy nebudou muset být měněny z toho krátkodobého hlediska, protože jsou v souladu s hlavními prioritami, které se týkají těch obecných hospodářských politik. A právě proto toto nařízení hovoří o tom, že by tam vlastně tomu, že vlastně k těm změnám by mohlo dojít pouze eh, mezi roky 2015-2019 a rok 2014 byl z toho vyňat. V těchto pokynech se rovněž zdůrazňuje to, že komise samozřejmě preferuje stabilitu a ne nějaké časté přepracování, přeprogramování s ohledem na strukturální povahu této politiky. Toto je důležitý prvek, na který nesmíme zapomínat. A pokud jde o samotné přeprogramování, tak k tomu dojde pouze pokud komise uzná, že je tam větší dopad, že to přeprogramování nebo ty výhody toho přeprogramování budou skutečně významnější než možné administrativní problémy či zátěž s tím spojena. To jsou Eh, rovněž důležité body, na které jsem chtěl poukázat. A komise se v každém případě ale bude snažit o to, aby počet těch programů, které budou přepracovány, přeprogramovány, aby ten počet byl opravdu na srktí minimum. Samozřejmě jsou zde rozdíly mezi členskými státy, Některé mají tři, čtyři programy pro celou zemi, jiné členské státy mají množství různých programů. Komise chce ovšem zdůraznit, že my toto cvičení budeme se snažit že skutečně na takové té nejzjednodušenější formě. Ten rozdíl mezi členskými státy rovněž vysvětluje to, proč ty pokyny nemohou pokrývat úplně všechny ty podrobnosti, konkrétnosti, detaily. Někdy jak zde již zasnělo, jsou možná příliš obecné, není možné úplně přesně pochopit, jakým způsobem bude komise provádět toto rozhodnutí o přeprogramování. Ovšem nezapomínejme, prosím, na to, že ano, komise bude mít určitě diskreční pravomoce, A jelikož je zde taková obrovská diverzita mezi členskými státy, pokyny prostě nemohou nikdy pokryt úplně všechny detaily, neexistuje ideální řešení. Dále ten přeskum a typ změn. Rád bych zúraznil to, že pokud se existují doporučení rady nebo doporučení specifická pro jednotlivou zemi, aby teda k tomu došlo, tak my zašleme takovou žádost nejpozději 4 měsíce po té, co CSR nebo doporučení rady byla schválena. A tato žádost komise bude samozřejmě vždycky řádně odůvodněna. Co to znamená? Že tam my budeme hovořit o minimálním obsahu, úprav, které očekáváme od členských států, očekávané změny, pokud jde o finanční alokace a zároveň tam změníme všechny programy, které budou, které by měly být posíleny, protože ty specifická doporučení pro jednotlivé země by mohly teda omezit určité oblasti, které, eh, které, který se týká to posílení. To znamená, že my budeme specificky vyjmenujeme ty oblasti, u kterých to očekáme. Ovšem zase ponecháme na členské zemi to rozhodnutí, které programy by měly být zredukovány, aby došlo k posílení jiných programů. To je zásadní, protože to si myslíme, že je v souladu s se zásadou subsidiarity. My prostě nejsme povinni zařízení všech těch detailů od samotného počátku zprávy eh, eh, žádosti až do konce. Ty programy, které považujeme ovšem my za komisi za kritické, v žádosti bude samozřejmě zmíněno jasně, že tyto programy nebudou redukovány, pokud jde o, nebo teda, že žádáme, aby členské státy neredukovaly tyto programy. Uh, a dále ta efektivní akce nebo efektivní kroky, co tím myslíme, mnoho prvků jsme zde zmínili. To, co očekáváme ze strany členských států, co by měli zahrnout do svých návrhů na základě těchto návrhů té komise zhodnotí, zda všechny ty prvky jsou dostatečně pokryty, zdůvodněny či nikoli. Pokyny, ty hlavní směry, se zabývají rovněž určitými okolnostmi, které by mohly vést k pozastavení plade, například samozřejmě nečinnost členského státu, to je jasné, tam prostě komise považuje nedostat, tuto akci, <laughs> ty korky za nedostatečná, mohlo by dojít po zastavení pladeb. A u samozřejmě, že my tam budeme určitý seznam v těch pokynech, a my teda na základě kroku ze strany členské země zhodnotíme, zda to byla efektivní akce, efektivní krok či ne a poté bychom mohli přistoupit k pozastavení pladeb. To bych rád zúraznil, protože v té druhé části článku právě komise má tu diskreci rozhodnout o tom, zda dojde či nedojde pozastavení dané platby či programu. A úplně na závěr, jsou zde i kritéria, které v podstatě by mohly vést k pozastavení daného programu. V těchto pokynech jsou tři zásady důležité. Musí to být proporční, přiměřené, efektivní rozhodnutí o pozastavení, to znamená, že bude na minimální úrovni, která by ještě mohla poskytnout dostatečné stimuly pro členský stát reagovat na žádost eh, komise. Samozřejmě rovné zacházení mezi členskými státy, musí být rovněž dodrženo. Dále je to podíl eh, na HDP, to samozřejmě je rovněž důležitý prvek a dopad samozřejmě na daný členský stát musíme rovněž zmínit. V těchto pokynech se hovoří i o možných nějakých mírňovacích do, dopadech, například uh, úroveň nezaměstnanosti, uh, dále otázka toho, zda daný členský stát trpí ekonomickou recesí, problémy v této oblasti, čili to všech musíme vzít v potaz. A proč se nezměníme o Evropském parlamentu v těchto pokynech? Protože v podstatě my jsme v rámci toho prohlášení, v rámci toho sdělení hovořili o záležitostech, které musí řešit Evropská komise v rámci těchto pokynů. Nepochybně ale budeme plně respektovat samozřejmě ustanovení článku 15, čili parlament bude informován o implementaci, o realizaci tohoto článku. A okamžitě budeme informovat parlament, kdykoliv by došlo k nějaké Eh, události, která by mohla vést k pozastavení, jak mělo by došlo k aktivaci takového možného prvku. A samozřejmě, že my jsme vždycky otevřeni k jakémukoliv strukturálnímu dialogu. Vždycky jsme rádi, když nás parlament pozve k, stru, k nějakému strukturálnímu dialogu, který se bude týkat implementace tohoto kon- konkrétního článku. A ještě na závěr několik konkrétních poznámek, které se zazněly, k tomu bych se rád vyjádřil, administrativní zátěž. Ano, Evropská komise si je vědomá toho, že jakékoliv programování i minimálního charakteru bude znamenat dodatečnou administrativní zátěž pro komisi, pro členské státy. Proto hovoříme o tom, že přeprogramování zahájíme pouze pokud uvidíme jasný dopad nebo dopad, určitý vylepšovací dopad eh, oproti status quo v rámci daných programů. Většina prvků již zde byla pokryta a pokud jde o pozastavení plateb, dopad, hodnoty mm, na jednotlivé členské státy, to pozastavení k tomu prostě nedojde kvůli nějakému rozsahu nebo z, z důsledku rozsahu konkrétního ekonomického problému, ale spíše v důsledku nečinnosti daného členského státu. Ty hlavní kandidáty kterých by se to pozastavení mohlo týkat, nejsou mm, ty země, které v podstatě mají největší ekonomické problémy. Ne, ne, ne, tím klíčem, eh, který spustí celou záležitost, je nečinnost členského státu a ne rozsah jejich ekonomických problémů. A samozřejmě, že komise se bude snažit reagovat velice rychle na jakoukoliv intervenci, protože chceme zabránit jakékoliv duplikaci v rámci evropského semestru. To znamená, jakákoliv, jak, jakákoliv žádost by měla být vyřešena okamžitě poté, než se přijmou nová doporučení pro jednotlivé země rok poté. Takže to si myslím, že tak by bylo nyní vše z mé strany. Děkuji vám za slovo. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme za toto podrobné popsání. Ještě někdo by se k tomu? DJ Ekfin, prosím, prosím, paní kolegyně. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně, a Ráda bych poděkovala za všechny příspěvky, podobně jako kolega z DG Regio. Ty pokyny skutečně se striktně týkají pouze první části mechanismu toho přeprogramování této části článku, čili proto nebudu zacházet eh, do nějakých detailů, pokud jde o druhou část tohoto mechanismu. Ráda bych vám připomněla to, že zde máme určité obecné záležitosti, makroekonomická podmíněnost, Nejde pouze o článek 23, který by měl být dopad na regiony, ale spíše ty nezdravé ekonomické politiky. Eh, regionální růst prostě nemůže existovat, pokud zde máme nekvalitní makroekonomické podmínky nebo vlastně nekvalitní ekonomickou zprávu. A pokud jde o článek 23, ten je navržen skutečně velice pozorně, obezřetně bere v potaz různé obavy Evropského parlamentu, které zazněly v rámci vyjednávacího procesu v obou částech tohoto mechanismu. A je zde mnoho různých záruk, které jsme vlastně do makroekonomické podmíněnosti začlenili. A pokud jde o kofinancování v kontextu paktu růstu a stability, zde zazněl jeden dotaz Ráda bych vám připomněla to, že Evropská komise chce plně využívat pružnosti, kterou máme k dispozici v rámci Paktu růstu a stability a která umožňuje veřejné investice a samozřejmě fiskálně velice odpovědným způsobem. Právě proto jsme zveřejnili 13. ledna sdělení, kde jasně stanovujeme naše cíle v tomto ohledu. Stimulovat růst fiskálně odpovědným disciplinovaným způsobem, čili toto sdělení diskutují nyní konkrétní skupiny na radě, analyzují ho a mělo by být provozu schopný co možná nejdříve. Veškeré relevantní informace jsou k dispozici v rámci našeho sdělení. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní bych ráda řekla, že pro náš výbor je tato zpráva velice důležitá protože je to určité pokračování předchozího volebního období naší práce parlamentu v tomto období. A my chceme jasně prokázat, jak důležitá je role Evropského parlamentu v celém procesu realizace. A že my samozřejmě chceme velice podrobně proskoumat celý ten systém, který zaručí stejné zacházení se všemi členskými státy, z regiony, aby mohli implementovat cíle stanovené v rámci politiky soudržnosti. Takže, pane kolego Blanco Lopéze, máte příležitost k závěrečnému vystoupení.